It's right. Okay. Uh, well, colleagues, we will start in... Kolegové, začneme za 30 vteřin. Prosím, posaďte se zatím. Mm, Otvírám posedzeně. Tímto zahajuji schůzi. Dva kolegové eh, mají procedurální připomínky. Podle článku 235, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na začátku eh, tohoto týdne jste eh, odpověděl na otázku Jirka Lachvida z Rakouska, které se týkají nových členů, kteří vstoupili v důsledku Lisabonské smlouvy. A kde to proběhne? Vy jste řekl, že nyní je to na radě. Já souhlasím, pokud jde o to, aby se stali plnohodnotnými poslanci, ale nejsem si jistý, zdali je to eh, eh, tento případ, eh, když pozorovatele by se měli stát plnohodnotnými členy. A zde David Martin napsal zprávu o našem vnitřním řádu. My jim můžeme dát možnost, aby pracovali jako pozorovatele, jakmile jsou zvoleni a jejich zvolení je potvrzeno členským státem. A my jako parlament můžeme sami rozhodnout o statutu pozorovatele. Pane předsedo, můžete o tom hovořit s panem zpravodajem, panem Martinem, tak aby se to co nejdříve vyřešilo. Bylo by nerozumné hlasům. Ne, nepatřičné, kdyby noví členové, kteří byli zvoleni a jejich volba byla potvrzená jejich státem, aby museli čekat měsíce a měsíce, než mohou začít zde pracovat. Řada z nich je připravena pracovat okamžitě. Děkuji. Děkuji, kolego. Jak jsem již řekl dříve, Já eh, jsem eh, eh, hovořil tady o rozhodnutí Evropské rady a i předseda našeho výboru AFKO také by také se měl vyjádřit a zatím není žádné konečné rozhodnutí v této věci ohledně počtu nových křesel a z kterých zemí by měly být. Zatím zde není žádné konečné rozhodnutí. Já vím, že to je rozhodnutí Evropského parlamentu, ale zatím není konečné. Tudíž to není tak snadné přijmout pozorovatele, když ještě nemáme konečné rozhodnutí o počtu a z kterých zemí by měly být. Musíme proto trochu ještě čekat. Já na to myslím, starám se o to velice eh, eh, jaksi pečlivě. A další připomínka byla paní Harms. Paní Harms, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, já s tím naprosto souhlasím. Je to obtížné to vysvětlit, ale nepovažuji to za nemožné. Z hlediska mojí frakce eh, ohledně diskuze ve Francii bych chtěla vysvětlit, že považujeme za neusno, neúnosné, když pozorovatelé v jakémkoliv statutu jsou E, zároveň poslanci Národního parlamentu. My se domníváme, že ti, kteří sem přicházejí jako pozorovatelé, musí se vzdát svých národních mandátů. Uh, thank you very much. Děkuji. Další procedurální připomínka, pan Audi. Audi. Merci, Děkuji, pane předsedo. Článek 110 jednacího řádu jsme schromážděni, abychom vyslechli vyhodnocení švédského předsednictví. Zdravím pana premiéra, který odvedl odvážné a efektivní předsednictví, ale také jsme se schromáždili, abychom slyšeli výsledky Evropské rady z 10. a 11. prosince. A chci upozornit předsedu Evropské komise, která je strážkyní smluv na článek 15.6 smlouvy o EU, která předpokládá, že předseda Evropské rady má předkládat zprávu po každém zjednání Evropské rady. A zdá se, že nový předseda Evropské rady, Van Rompuy, nebude přítomen. Já toho lituji, protože se domnívám, že je zvolen od 1. prosince 2009, vede intenzivní diplomatická jednání a lituji toho, že jeho první politický akt není představit se Evropské mu parlamentu. A bylo tedy na něm, aby předkládal závěry Evropské rady z 10. a 11. prosince. Děkuji panu bardzo. Vyjaš... Děkuji. A já vysvětlím. Uh, předseda Evropské rady, pan Van Rompuy, a stávající eh, předseda rady, premiér Ranfeld, se dohodli v tom smyslu, že poslední měsíc eh, bude probíhat podle starých pravidel. To znamená, že Eh, to bude premiér, který bude chodit na naše schůze, pan Van Rompuy. Oficiálně tuto funkci převezme k prvnímu eh, lednu 2010. Kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych využil této příležitosti a přivítal ne, to není na eh, šéfech vlád, aby, mm, aby rozhodli, jak se bude aplikovat smlouva, která byla ratifikována eh, eh, členskými státy a jejich lidem. Já ještě jednou to vysvětlím detailněji je to také i součást rozhodnutí parlamentu, tedy i vaše rozhodnutí zároveň a koho my budeme zvát a jak budeme spolupracovat s radou, ať je to s předsedou Evropské rady či se e, dalšími zástupci předsednictví. I my e, jako parlament rozhodujeme, koho pozveme a v jakém pořadí. Také i toto činíme prostřednictvím interinstitucionální spolupráce. My rozhodujeme, jak se má dále spolupracovat, takže já myslím, že ta vaše připomínka eh, v podstatě eh, eh, je příliš předčasná a já myslím, že teď je příliš brzy o tomto diskutovat, jak budeme spolupracovat. Důležité je, abychom měli správnou rovnováhu mezi předsednictvím, mezi předsedou Evropské unie respektive tedy předsedou Evropské rady panem Van Rompoyem. Jak víte, eh, předsednictví Mm, se bude měnit vždycky, ale mm, předseda Evropské rady zůstane ve funkci a my musíme zachovat správnou rovnováhu, to znamená, musíme být v neustálém kontaktu s tou vládou, která zrovna má funkci předsednické země a opakuji, koho zvát, v jakém pořadí, to je naše rozhodnutí. Ale je důležité samozřejmě, abychom o tom jednali s radou, to je pravda, ale kolegové, je to předčasné, abychom teď něco činili. Nyní zde máme premiéra, pana Renfelda, který nám eh, řekne, eh, eh, který nám přednese zprávu o předsednictví. A mm, pan Van Rompuy byl ale jmenován pouze před pár týdny, nebo mm, takže před pár dny, takže on vlastně těžko by mohl podávat nějakou zprávu. Souhlasíte? Dobře. A dovolte, abych přivítal, a to velice vřele, pana Eh, premiéra Felda a bych ho přivítal zde mezi námi eh, eh, na konci půlročního předsednictví. To bychom museli samozřejmě jinak počkat do 31.12., aby to bylo úplně na konci, ale s netrpělivostí očekávám.